Dobrý den. Já budu mluvit španělsky, takže si prosím neseďte sluchátka. Zahájíme zasedání tím, že schválíme pořad jednání. Pokud k němu nemáte připomínky, tak eh, jej prohlašuji za schválený. Nemáme sdělení předsedy, takže teď můžeme jít rovnou k prvnímu bodu, což je veřejné slyšení o společném komplexné, komplexním akčním plánu možnosti politiky EU v případě decertifikace USA. Tato dohoda je známá jako jaderná dohoda s Iránem. Pokud se Spojené státy stáhnou a znovu zavedou sankce, tak eh, to může mít důležité dopady. Proto já zde vítám pana Cornelia Adebára z Carnegie Europe a paní Eli Geranmajech eh, z Rady Evropy pro, z Evropské rady pro externí vztahy. 14. ledna 2018 prezident Trump eh, tlačil na kongres a na spojence Spojených států, aby se upravil tento akční plán do 12. května 2018 a vyhrožoval, že znovu zavede sankce proti Iránu, pokud nebude spokojen s výsledkem jednání. V posledních týdnech eh, prezident Spojených států vyslal znepokojivé signály, tím, že udělal změny ve své administrativně a jmenoval osobnosti, které by mohly dát šach budoucí dohodě, jaderné dohodě s Iránem. Tento parlament několikrát opakoval svou plnou podporu pro tuto dohodu. To neznamená, že nemáme neschody s Iránem nebo že schvalujeme vnitřní situaci této zemi. Ale jsme toho názoru, že tyto neschody musí být řešeny mimo rámec dohody a že svět nebude bezpečnějším místem bez této dohody, spíše naopak. Znovu zavedení sankcí ze strany USA by plně dopadlo na evropské firmy, které mají investice v Iránu ale nemělo by to přímý dopad na iránské, iránský vývoz ropy. Jaký by tedy by byl odhadovaný odpad, dopad na iránskou ekonomiku? Co by, mohly udělat, co by mohla udělat Evropská unie, aby chránila evropské firmy, které investovaly v zemi od svého převzetí moci prezident Rohani zvyšoval, rozvíjel ekonomické a obchodní vztahy Iránu s Čínou, Indií, Pakistanem, Azerbajdžánem. To je proces, který začal už když země byla pod mezinárodními sankcemi. Jaké by byly dopady geopolitické a geoekonomické znovu zavedení sankcí? Mohli bychom vidět další přiblížení Iránu k Číně a Rusku? Jaké dopady by mělo stažení USA z jaderné dohody na domácí iránskou politiku. Některé hlasy říkají, že Rohanyho vláda by podlehla tlakům a přestala by uplatňovat přídavný protokol smlouvy o nešíření zbraní. Za tohoto scénáře by Irán formálně nadále respektoval jadernou dohodu, což by zabránilo ostatním státům, které podepsali tuto dohodu, znovu zavést sankce. Ministerstvo zahraničních věcí odpovědělo, že Irán by reagoval přiměřeným a vážným způsobem na opětovné zavedení sankcí ze strany USU, USA. Někteří experti říkají, že Irán by se mohlo rozhodnout pro neimplementaci. Jaký by to mělo dopad, kdyby se Irán stáhnul z této dohody o nešíření jaderných zbraní. Byl bych rád, kdyby naši odborníci zodpověděli tyto dotazy i jiné dotazy, které považuji za relevantní, abychom lépe pochopili, jak reagovat na této možné křižovatce. Nejdříve dám slovo panu Adebárovi, který vystoupí asi 10-15 minut. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit anglicky, Děkuji vám moc krát za to, že jste mě pozvali. Děkuji moc krát sekretariátu za to, že zorganizoval e, toto slyšení a děkuji e, kolegyni Eli za to, že se se mnou podělil o tuto prezentaci. E, dnešní téma je velice aktuální, což by se patrně dalo říci o jakékoliv debatě o Iránu v posledních pěti letech protože to je aktuální neustále a je nutné diskutovat o evropské pozici vůči Iránu. Pokud jde o tu decertifikaci, tak eh, ale diskutujeme poněkud pozdě. Decertifikace už se vlastně stala v říjnu. Decertifikace je čistě americká interní záležitost, eh, přičemž americký prezident už odmítl certifikovat eh, i dodržování dohody ze strany Iránu. My momentálně se zabýváme tím, že prezident Trump by mohl znovu zavést americké sankce. Aktuální je ta debata také, protože já jsem měl možnost být v Teheránu nedávno, hovořil jsem s tamními politiky a mohu vám říci, že se nám ta evropská pozice velice těžko bránila. Takže velice rád teď zaběhnu hlouběji do toho, jak by evropská pozice měla vypadat. Já a Eli jsme se rozhodli eh, se podělit o tu prezentaci v tom smyslu, že já eh, trošku nastíním širší kontext situace, z pohledu Evropanů a ona potom zajde do detailů a do specifik toho, co můžete dělat. Chtěl bych argumentovat, že tady nejde jenom o záchranu eh, JCPOA. Eh, když se podíváme na to, jak jsme se dostali do této situace eh, a do dnešní pozice, tak musíme hledat příčiny až v roce 2003, a u, zač- u začátku těchto vyjednávání. Eh, chtěl bych se zabývat tím, jaké jsou od té doby evropské zájmy a podle mě eh, jsou trojí. Eh, já je představím v tomto pořadí. Nejprve hlavním zájmem Evropské unie je zabránit Iránu vyvinout atomovou bombu. A druhý zájem, který je stejně urgentní jako v roce 2003, je zabránit další válce. To je dnes ještě urgentnější, když si někdy přečtete tweet, Twitter prezidenta Trumpa. A konečně v zájmu Evropské unie je také ukázat svou akceschopnost. Ukázat, že EU je relevantní na světové scéně. Tak to bylo v roce 2003 a je tomu stejně i dnes. Takže k tomu prvnímu bodu, prvnímu zájmu. Prvním zájmem Evropské unie je zabránit Iránu vlastnit atomovou bombu. Máme nástroj, který se jmenuje JCPOA a ten je tím pádem velice důležitý. Není to ale jen od toho, aby byla ta dohoda zachována, ale také, aby byla striktně dodržována. Debata v Evropské unii se poněkud posunula od zaměření na implementaci JCPOA podle zpráv eh, IAA, která, které potvrzují, že Irán dohodu dodržuje, ale není možné, aby Evropská unie mohouřila oči nad tím, co se v této zemi děje. a udržovat jakousi fasádu pomocí pracovního dokumentu. E, sice e, tyto dokumenty existují, ale je zapotřebí neustálý dohled. Evropská unie by měla dohlížet na to, jak se JCPOA e implementuje, měla by trvat na inspekcích, kdykoliv vznikne podezření, že je potřeba provést inspekci na určitých místech, v určitých lokalitách a druhá část eh, implementace JCPOA e souvisí s tím, čemu se říká sunset clauses. Eh, všichni vědí, že JCPOA e je časově omezená dohoda a z dobrých důvodů, protože konec konců eh, společná dohoda by dobrovolně nevznikla. Irán by na ní nepřistoupil, protože by to bylo přílišné omezení jeho nukleárního programu. Při diskuzích o Sunset Clause je potřeba si uvědomit, že pokud bude eh, JCPOA plně implementována za 10-15 let, tak eh, to už bude jiný Irán, než jaký byl před JCPOA. Hodně debat o Sunset Clause se týká toho, že Irán pak bude údajně mít eh, svobodu ve svém nukleárním programu a tím pádem bude moci dosáhnout atomové bomby. Až ale eh, JCPOA bude implementována, tak Irán ratifikuje původní protokol a bude i nadále eh, plnohodnotným členem eh, smlouvy o nešíření jaderných zbraní na základě těchto záruk. Je ale vhodné začít diskuzi o tom, co to znamená, že JCPOA vyprší, že předpisy JCPOA jednou vyprší. Tento dialog by se měl soustředit nejen na Irán, ale také na celou, celou regionální situaci a e, na multilaterální pozadí této smlouvy. Do toho regionálního kontextu patří i oblasti společně odsouhlasených norem, které e, řídí proces ratifikace původního protokolu v tomto regionu. Tím regionem myslím především e, oblast Perského zálivu, A tady je potřeba najít způsoby, jak eh, zavázat eh, regionální mocnosti dohodou o nešíření jaderných zbraní, tak jak tomu před JCPOA e nebylo. První prioritou je tedy zabránit bombě. Teď už víme, tak to se nevztahuje pouze na Irán, ale také Saudská Arábie nyní eh, hovoří o vyhlídkách na získání jaderných zbraní, pakliže by to učinil Irán přičemž Irán je vázán JCPOA a je vázán tím, že nikdy jadernou bombu nezíská. Irán eh, je eh, smluvním státem dohody o nešíření. Saudská Arábie má svůj nukleární program, eh, který si chce uchovat své kapacity. V tomhle smyslu je důležitý regionální dialog, abychom zabránili existence atomové bomby v regionu Perského zálivu. Tento dialog by měl zahrnovat i civilní nukleární energetiku. E, pro Evropu je důležité, aby jakýkoliv saudský energetický program splňoval dohodu o nešíření, e, aby splňoval záruky a Evropané by měli spolupracovat také se spojenými státy na tom, jakým způsobem se budou zejména americké firmy angažovat v budování saudského nukleárního programu. Myslím si, že iránský e, případ příklad je poměrně zásadní. Debatuje se o kapacitách k obohacování, které jsou zásadní proto, abychom porozuměli současné situaci eh, ohledně rodícího se saudského nukleárního programu. A ještě poslední bod k tomu prvnímu bodu. Eh, pokud jde o regionální dialog, tak eh, iránský ministr zahraničí přednesl návrh eh, na bezpečnostní konferenci v Mnichově na počátku tohoto roku, abychom se vrátili k rezoluci 598 z OSN, která ukončovala válku mezi Irákem a Iránem a která vyzývala eh, členské státy, aby zahájili dialog pod záštitou OSN. Bylo by možná záhodno, aby Evropská unie proskoumala tuto, tento aspekt. Druhý bod. Vyhnout se válce. Ten je dnes naléhavější, než byl v roce 2003. Když se ale vrátíme v roce 2003, eh, tak tam musíme hledat příčiny toho, že je ten region tak nestabilní a náchylný ke konfliktům. Protože konec konců eh, máme co dočinění s následky invaze do Iráku. Invaze do Iráku eh, byla důvodem, proč se evropská vysoká představitelka začala zabývat iránskou jadernou agendou ale teď se snažíme vypořádat se situací, která vznikla v tom regionu tehdy. Vyhýbání se válce teď znamená také zadržování vojenských aktivit nejenom v Sýrii a Jemenu, ale také v poslední době eh, konflikty mezi Iránem a Izraelem na syrském území. Tady eh, by bylo vhodné, kdyby Evropská unie řešila iránský program eh, Eh, bojových raket, které jsou zásadní hrozbou pro bezpečnost v regionu. Ten region eh, by měl být ve středu zájmu Evropské unie, která by se měla pokoušet regio, eh, regionální mocnosti združovat a vést je k dialogu o regionální bezpečnosti, tak jak požaduje rezoluce OSN 2231. Není to ale jenom Irán. Je tu také Saudská Arábie, která má svou roli v jemenském konfliktu. Připomínám, že Evropský parlament přijal usnesení o zákazu prodeje zbraní do Saudské Arábie, což je součást probíhající debaty a je na Evropské unii, aby nalezla způsoby, jak přivést regionální eh, aktéry dohromady, jak je Eh, omezovat a jak se vyhýbat takovýmto válečným situacím. A konečně poslední bod eh, akceschopnost eh, Evropské unie. V podstatě tady jde o věrohodnost a konzistentnost Evropské unie v jejich krocích. Evropská unie proto velice správně brání svůj pevný postoj vůči JCPOA a trvá na plnění ustanovení této dohody. To znamená, že ať už se stane cokoliv 12. května, tak Evropská unie e, bude procházet jednotlivé procedury e, JCPOA. E, nejprve se bude zabývat s jak, údajnými údajnými násilnými činy v rámci společné komise a pak se bude řídit dalšími postupy, které jsou předepsány v ECPOE, pokud jde o e, porušení. Pokud jde o konzistentnost a důvěryhodnost, Znamená to také spolupracovat jak s Iránem, tak se spojenými státy, konstruktivně, ale zároveň kriticky. Zmínil jsem řadu faktorů, které se týkají e, Iránu. Tady je třeba se konzistentně zabývat inspekcemi IAA, dále podporovat e, regionální hovory, které by se týkaly jak nukleární bezpečnosti, tak civilní nukleární energetiky a také válkami v regionech. Už tu byl zmíněn eh, jakýsi deficit v obchodních vztazích mezi Evropskou unii a Iránem. To je otázka, kde se Irán domnívá, že by Evropská unie za současných okolností mohla dělat více. A rozhodně bude muset dělat více, jestliže Spojené státy přestanou dodržovat své závazky podle JCPOA. Pokud jde o konstruktivní spolupráci se Spojenými státy, Domnívám se, že navzdory všem zprávám eh, v médiích je důležité, aby Evropané až do deadlineu 12. května spolupracovali se Spojenými státy a snažili se nalézt společnou řeč. Spojené státy samozřejmě nejsou jenom prezident, a úsilí evropských lídrů, včetně lídrů členských států, o rozhovory se Spojenými státy na různých úrovních, proto budou nesmírně zásadní. Chtěl bych připomnět eh, tak za 4C ze zprávy Evropského parlamentu o Iránu a o strategii vůči Iránu. Eh, možná, že také eh, by bylo dobré se zabývat těmi čtyřmi e, 4M Mogherini, May, Macron a Merkel. Tři z nich budou ve Washingtonu před 12. květnem a je důležité působit i na této úrovni a pokusit se o společnou silnou evropskou pozici. Evropská pozice to pro mě znamená, že Evropská unie bude trvat na těch základních zájmech, o kterých jsem právě hovořil. Neznamená to podílet se na eskalaci, ale Zároveň by EU neměla také ustupovat a slevovat z principů, které si stanovila. Aby Evropská unie byla schopná takovéto pevné reakce, musí členské státy interně už teď zjišťovat, do, jak daleko jsou ochotné zajít, až přijde eh, ten termín 12. května. Potom třetí bod, eh, důvěryhodnost a konzistentnost. Evropská unie musí spolupracovat s OSN. JCPOA je dokument schválený OSN. Rusko a Čína navzdory eh, odlišným, odlišným názorům v jiných aspektech jsou eh, stabilními partnery v této dohodě a pokud Rada bezpečnosti nebude schopna rozhodovat o záležitostech souvisejících s JCPOA, pak by Evropská unie měla spolupracovat s valným schromážděním OSN jakožto orgán, který může zastupovat globální společenství národů. A konečně, nic z toho, co jsem řekl, samozřejmě není zárukou úspěchu. Nicméně, akceschopnost a vnímání Evropské unie jakožto eh, konzistentního a věrohodného aktéra ještě neznamená úspěch. Znamená to ale soudržnou politiku za použití patřičných nástrojů, o kterých budeme diskutovat dále, a znamená to získat uznání ostatních aktérů jakožto konzistentního hráče. Děkuji vám moc krát. Děkuji a nyní dám slovo paní Geranmaje. Prosím, máte slovo. Good morning. Many thanks, Mr. Chairman. Dobré dopoledne. Děkuji, vážený pane předsedo, děkuji za zorganizování tohoto slyšení, za to, že můžeme mít, být mezi vámi. Já se zaměřím ve svém projevu na to, jakým způsobem by Evropská strana mohla zprovoznit zajištění tohoto nukleárního dílu z těch důvodů, který se změnil můj kolega pan Cornelius, jelikož nám už zbývá pouze jeden měsíc lhůty, kdy očekáváme rozhodnutí amerického prezidenta. A toto je samozřejmě oblast, ve které má americký prezident plné výkonné pravomoci přes um, umírněné hlasy v tomto sále i na americké straně, kteří mu radí, aby dodržoval tu dohodu. Takže já samozřejmě nejprve několik poznámek z mé strany a potom ráda odpovím na otázky. V těch následujících týdnech, které nás dělí od této lhůty, Předpokládám, že americká vláda bude na E3, to znamená Velkou Británii, Francii a Německo tlačit na tyto vlády, aby přijali opatření, kterými by buď teda akceptovali unilaterální porušení tohoto dílu ze strany Spojených států, nebo možná ještě něco horšího. To znamená, že bychom se stali jakýmsi komplicem tohoto postupu. E3 v podstatě zatím odolává tomuto tlaku. A viděli jsme zde například Johna Boltna, Majka Pompeje, kteří byli jmenováni do těchto funkcí a které pravděpodobně mm, udělají takovou ještě tvrdší linii amerického postoje. To znamená, že budeme muset právě ze strany E3 nějak přizpůsobit naši pozici, abychom byli robustnější, jasnější, pevnější právě s Pompejem a Boltnem v diskuzích, které tito mužové povedou. Víme, že bývalý minister zahraničí Tillerson měl umírněnější postoj. V těch následujících týdnech nás čeká několik schůzek na vysoké úrovni ze strany Macrona, Merkelové tento týden došlo na úrovni politických eh, ředitelů i ve Washingtonu ohledně tohoto nukleárního dílu, nukleární dohody. V těch, tomto následujícím měsíci nás čekají především čtyři oblasti, ve které bychom měli zabrat za naši stranu. Jednak je to pevný jednotný postoj 28 proti opatřením americké strany, které by unilaterálně porušili tuto dohodu, nebo možná i kolektivně porušili tuto atomovou dohodu. Zároveň s tímto úsilím bychom se měli snažit do spolupráce s americkou stranou, reagovat na obavy, problémy, pokud, řekněme, dojde k vypršení určitých hůd ohledně závazků Iránu do budoucna. A zároveň spolupracovat se Spojenými státy u jiných problematických bodů, které se týkají Iránu. Druhá věc. Musíme načasovat naše akce velice obezřetně, abychom maximalizovali dopad v jednání se Spojenými státy. To znamená, že bychom neměli ty karty ukázat na stůl příliš brzo, aby se nám to nevymstilo. Trump vyjednává taktiku i s kongresem ohledně DAKy, imigrace. Pokud uděláme E, nějaký ústupek e, příliš brzo, tak by to mohlo mít velice negativní dopad. A právě proto musíme velice opatrně načasovat to, kdy ukážeme karty, abychom maximalizovali dopad. Dochází nyní k dalším důležitým rozprávám ohledně sankcí, e, další sankcí na Irán, ohledně raketového programu, je to součást dílu se Spojenými státy. My o tom diskutujeme a toto všechno by mělo být velice jasně na, a opatrně naplánováno, jakmile Spojené státy potvrdí, že 12. Eh, května dostojí svým závazkům ohledně atomové dohody. Dále, pokud jde o garance Spojených států, měli bychom samozřejmě snížit určitou nedostatek předvídatelnosti, pokud jde o tuto dohodu s Iránem. Nemůžeme čekat pouze na 12. května a očekávat eh, toto období a nevědět, eh, jak to bude vypadat do budoucna, zda Trump nebude eh, zneužívat tohoto postoje do budoucna. Samozřejmě, že E3 hovoří s kongresem, s americkou vládou o tom, jaké by zde mohly mít být oblasti snížení této nejistoty, například prodloužení času, kde byly ty výjimky platné, především pokud jde o sekundární sankce Spojených států, které jsou vyžadovány touto dohodou o jaderném programu. A zároveň, pokud jde o určitou změnu rozhodnutí ohledně těchto výjimek pod prezidentem Obamou, to byla rozhodnutí, která byla urychlena na zahraniční úrovni ministerstva zahraniční nebyla politizována do takové míry, jako je tomu ustávající vlády. Toto by mělo být jeden z našich základních požadavků evropské strany, tak aby skutečně tato dohoda platila nadále. A čtvrtý bod, zahájit skutečné krizové plánování pro nepředvídané události v případě, že by to všechno selhalo. Já se tomu budu věnovat podrobněji za chviličku. Nejprve ale dovolte, abych zúraznila ty strategické priority Evropy a zároveň strategické priority pro Irán, pokud jde o dohodu JCPOA. Evropa a Cornelius to již zdůraznil. Otázka zní, jak donutit Irán, aby splnilo ty nejsignifikantnější povinnosti v této oblasti. To znamená, že dohled, který zde bude mít mezinárodní společenství, nebude narušen nějakými akcemi na iránské straně. Či co jim můžeme nabídnout, aby udrželi tuto dohodu a zachovali ji, i přesto, že ji Amerika nebude respektovat druhou prioritou pro Evropu strategického charakteru, je, že pokud se americký prezident skutečně rozhodne stáhnout svou zemi z této a této jaderné dohody, zda najdeme nějaké, řekněme, civilní oddělení E, než nějaký mm, špatný rozvod, abychom skutečně nepřispěli k nějakým dalším překážkám, ale měli jasnější garance, pokud jde o oddělení se těchto dvou částí z této jaderné dohody. Pokud jde o strategické priority pro Irán, je velice obtížné předpokládat, jak bude Irán postupovat a toto je i v reakci na otázku pana předsedy. Mezinárodní pozorovatelé zatím vidí, že je nás strategicky vyčkává trpělivě, pokud jde mm, o výsledky reakce americké strany k tomuto atomovému programu. Ovšem v posledních týdnech posílili retoriku ohledně možností, které mají na stole. Nejde pouze nějaké politické projevy, ale například i to, že dojde k posílení obohacování o 20 Já bych vám ráda zúraznila ještě jednou, že my zde máme určité zastropování v rámci této jaderné dohody, které neumožňuje obohacování na 4%. Čili to, co vidíme z iránské strany v posledním roce, je, že iránské orgány velice pečlivě sledují reakci Evropské unie na reakci Spojených států a tvrdí, že to, že budou pokračovat v tomto dílu, že to je v jejich národních zájmu. Oni se o tom několikrát zmínili. Irán se bude snažit eh, samozřejmě vyhrát v této mezinárodní válce obvinování pokud jde o politické, ekonomické zaangažování s mezinárodním společenstvím, budou v tom pokračovat. Nejde pouze o Evropu, ale i Čínu, mm, Jižní Koreu. To jsou země, které, a zároveň Rusko, které již spolupracují v této oblasti s Iránem a budou se dívat na to, zda Evropa přijde s dostatečnými stimuly a dostatečnými pobídkami pro Irán, které by mohli prodat svým voličům. Ta politická dynamika v Iránu je nesmírně napjatá, podpora veřejnosti pro jadernou dohodu se snižuje a proto je zásadní, aby došlo k ekonomickým benefitům, které by přinesla tato dohoda a i pocit bezpečnosti. Čili podle mě i po tom květnovém termínu bude určité ještě období hájení, které umožní konzultace mezi Evropou a Iránem, ať už to bude v rámci společného výboru nebo nějakého jiného formátu. A tím základním problematickým bodem celé věci je otázka, zda Evropané budou schopni poskytnout nějaký mechanismus či proces, který zabrání uvalení sekundárních sankcí Spojených států na evropské i neamerické společnosti v tomto ohledu. Čili i pokud se americký prezident rozhodne neumožnit výjimky v rámci sankcí, že se budeme mít mechanismus, který by umožnil jejich další dodržování. My se snažíme vytvořit tento mechanismus, to je v podstatě vlastně takové krizové plánování v případě, že by se Trump stáhl z této dohody, navrhuje následující čtyři doporučení. Jednak by E3 měla okamžitě eh, budovat širší koalici, abychom vyvážili právě to, tu hrozbu stažení Spojených států. To znamená, že by se měli zahájit jednání širšího charakteru s ostatními členskými státy, konzultace, které by vedla SVČ a na, i nad rámec těchto jednání. Co to znamená? Nejenom, že Rusko, ale i azijské ekonomiky Indie, Jižní eh, Korea a Japonsko a Čína by se měly připojit eh, k těmto jednáním, protože samozřejmě, že ta hrozba šíření, pokud eh, dohoda selže, to bude mít dopady na ně. Vždyť Blízký východ je pro ně blízkým regionem a zároveň dlouhodobý dopad sekundárních amerických sankcí, pokud budou uplatněny. Čili myslím si, že zde je prostor pro budování koalice. Francie a Velká Británie především by měly v rámci této koalice velice pečlivě zvažovat, kroky na úrovni Rady bezpečnosti OSN, které jsou propojeny s jadernou dohodou, především pokud jde o uplatnění amerických sankcí. To znamená, že budeme muset udělat bohužel i určitá nepohodlná rozhodnutí a spolupráci s Ruskou a Čínou, jak se o tom zmínil Cornelius. Ovšem, ano, mohli bychom zde skutečně na základě sdílených zájmů dospět k těmto společným dílům či transakcím. Druhá možnost, posílit stávající úsilí jednak ze strany Ameri- evropské vlády, ale evropský vlád, ale i e, soukromého sektoru, zda bychom mohli vytvořit určité výjimky, pokud jde o uvalení um, amerických sankcí sekundárního charakteru, pokud by byly uplatněny. Toto by byly obrovské, rozsáhlé, toto by nebyly teda rozsáhlé výjimky, ale týkaly by se specifických evropských sektorů, aviace, finanční služby, um, automobilové no, odvětví a tak dále. Nebo rovněž tam můžou být určité prahové hodnoty, ty dohody z minulosti, kde jsme měli takové podobné uspořádání. Například eh, jsme viděli i loni, když došlo k uvalení sankcí na Rusko. Toto by mohla být teda cesta před. Třetí možnost, a to je kontroverzní v Bruselu, pokud vím, ale i přesto bychom měli oživit eh, ty blokující regulace ze strany EU nebo alespoň v následujícím měsícím v diskuzích s Trumpovou vládou eh, jasně hovořit o dalších možnostech Evropské unie, pokud eh, američané skutečně se chtějí stáhnout z mezinárodní dohody, tak my bychom měli tyto naše nouzové plány oživit. Ty blokující mechanismy již představují určitý, určitou možnou cestu před. Já jsem hovořila s nadnárodními evropskými společnostmi, mnohými společnostmi a vím, že to finanční propojení mezi Evropou a Spojenými státy stěžuje konkrétní dopad eh, těchto blokujících nařízení. V následujících měsících ovšem už to, že o tom budeme hovořit, by mohlo poskytnout určitou politickou sílu pro Evropu, abychom vyjednali určité uh, výjimky, pokud by došlo o ten civilní rozchod se Spojenými státy. A čtvrtá možnost evropské vlády EU na tom již pracuje a to jsou bankovní a finanční překážky, které musíme vyřešit a i pokud jde o implementaci dohody o jaderném programu, je to dvoustranná dohoda. Na jedné straně teda musí Irán splnit své závazky a na druhé straně samozřejmě jsou to přílohy, které se týkají ekonomické spolupráce. Ta obtížná součást celého procesu je tlačit na Irán, aby udělal obrovské rozsáhlé reformy bankovního sektoru a zároveň plnil určitý tý cestovní plán v oblasti finančních služeb. Ovšem si myslím, že můžeme poskytnout dostatečné kompetence, expertízu Iránu, protože jsou to záležitosti, které se týkají desetiletých sankcí. Evropská investiční banka by například mohla být eh, vhodným subjektem pro evropské společnosti, které hledají alternativní bankovní mechanismy s Iránem, ale samozřejmě způsobem, který by jim nebránil další aktivita se Spojenými státy. A pátá možnost eh, ponechat ty dveře pro Spojené státy otevřené, ať již by to bylo pod sávající vládou nebo budoucí vládou, protože je samozřejmě lepší, aby spolupracovali všechny subjekty. A jelikož vidím, že již čas nemáme, velice rychle to šesté doporučení, a to je posílení vysílání signálu Tehránu a i našim spojencům, Spojeným státům Izraeli, Saudské Arábii, zúraznit to, že nám nejde o naše vztahy s Iránem, že chceme zachránit tento díl, protože chceme ochránit globální bezpečnost proti nukleárním rizikům v regionu, který je velice blízko mm, Evropě a který skutečně je zmítán v konfliktech a Evropa v případě eskalace by tím jenom utrpěla. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji. Teď tedy zahajíme rozpravu. Nejdříve chci dát eh, slovo poslanci Lícovi, který bude hovořit pana, jménem pana Flekensteina, který je naším eh, zpravodajem. Takže prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Pane předsedo, děkuji také za tyto dva skvělé, skvělé projevy, které zde zazněly. Hovořím tedy jménem Knuta Fleckensteina, který nemohl dnes přijít, ale já jsem také podporoval jeho postoj. Jako zpravodaj pověřený monitoringem Iránu bych rád zdůraznil, jak je důležité dneska slyšení, dnešní slyšení o JCPOA. E je pro nás důležité diskutovat o možnostech v případě decertifikace USA. Iránská dohoda je otázka bezpečnosti pro Blízký východ i celou Evropu, i svět. Určitě by to pokopalo ty eh, umírněné Iránce, kteří chtějí dosáhnout této dohody. Ještě by se tím přitvrdila ta tvrdá linie. Irán by mohl znovu zahájit svůj jaderný program a mohlo by také dojít eh, ke kontroverznějšímu vystupování v regionu, jak se také zdůraznili v obou prezentacích. Proto plně souhlasím s vysokou představitelkou, když zdůrazňuje strategický význam plné implementace dohody všemi stranami na ministerské schůzce minulý týden. Agentura pro atomovou energii ověřila, zda Irán plní své jaderné povinnosti. Nicméně nedávné jmenování Mikea Pompeja ministrem zahraničí a Johna Boltna jako poradce pro národní bezpečnost znovu hovoří o tom, že je možno, že dojde k decertifikaci v květnu. Musíme jasně říci, že pracujeme na našich lhůtách a na strategických prioritách a že i nadále jsme věrni svému závazku a že chceme dodržet JCPOA. Musíme pracovat eh, společně s ostatními stranami této dohody, abychom dosáhli plné implementace. Naším hlavním zájmem je, aby Irán i nadále dodržoval JCPOA a také USA musí plně tuto dohodu dodržovat. My toho musíme dosáhnout. A proto potřebujeme evropské akce a jednotný postup. Myslím, že bychom měli zaujmout rozhodnější stanovisko v příštích rozhovorech s USA, abychom se nestali komplici podkopání jaderné dohody. Je důležité jasně říci, že chceme proskoumat také alternativní možnosti, jak zachovat jadernou dohodu, pokud budeme muset a budeme pracovat eh, s koalicí podobně smýšlejících, abychom eh, vyplnili tu mezeru po možném stažení USA. Rozhodující pozice Evropské unie na obhajobu této dohody může zmírnit eh, riziko konfliktu v regionu jehož cenu by musela zaplatit také Evropa. Evropa musí ukázat, že je důvěryhodným partnerem, který chce chránit mezinárodní právo v těžkých časech. Jsme samozřejmě připraveni řešit ostatní otázky s Iránem, které jsou mimo rámec této dohody, například eh, balistické střely, tento program balistických střel a potom mise v Jemenu a v Sýrii. To vše je teď eh, silné a teď nové. Nicméně mělo by to být řešeno zvlášť. V neposlední řadě se musíme připravit na nejhorší scénář, kdyby se USA stáhly z této dohody a znovu zavedly sankce v květnu. Musíme přemýšlet o ekonomických a politických pobytkách pro Irán, aby i nadále implementoval tuto dohodu. Musíme diskutovat o tom, jak Evropa může poskytnout tyto pobytky, abychom použili technické a politické nástroje, které budou chránit evropské společnosti před sekundárními sankcemi USA. Výměny a veřejná slyšení, jako je toto, pomůžou Evropské unii zmírnit škody. A jenom k tomu, co říkal kolega, bych rád dodal, že, mám, že mě velmi zajímalo, zda v Evropské unii máte pocit, že máme nějakou jinou strategickou záležitost. Nějaký evropský národ, který překračuje linii, zda tam vidíte nějakou jinou zemi, kterou jste nezmínili. Kromě toho jste zmínili také regionální rozhovory o jaderné otázce v oblasti Perského zálivu. Už tyto rozhovory byly zahájeny. Vy jste zmínili Saudskou Arábii. Musíme to také už zohlednit, pokud ne, jako druhá paralelní akce, protože teď musíme na tom stavět, musíme stavět na velmi hmatatelné situaci. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Tenok. Děkuji, pane předsedo. Já budu muset odběhnout, tak nevím, jestli stihnete odpovědět moje otázky. Já sdílím tu obavu eh, z nedávného jmenování Johna Boltna národním poradcem pro bezpečnost. Eh, to je známý jestřáb v otázce Iránu. Dokonce navrhoval preventivní vojenskou akci Eh, já si myslím, že teď eh, reálně hrozí, že Spojené státy se odstoupí od JCPOA. E já mám dvě otázky. Jeden z řečníků zmínil, že království Saudské Arábie je signatářem eh, dohody o nešíření jaderných zbraní. To já jsem ani nevěděl. Jenom by mě zajímalo, jestli tomu tak tedy je, jestli jsem vám rozuměl správně. Pokud ano, tak jaké by měli právo, ať už s JCPOA e nebo bez, budovat vlastní jadernou zbraň? Eh, aniž by, eh, vyvola, aniž by na sebe přivolali sankce Rady bezpečnosti OSN, protože pokud vím, tak neexistuje mechanismus eh, podle dohody o, ne, o ne, nešíření, jak by mohla nějaká země bez závažných právních následků budovat jaderný arzenál. A dále pak je tu veliké tabu, že moje země je samozřejmě za rokem projde Brexitem, přitom jsme zásadní součástí formátu, ať už 5 plus 1 nebo 3 plus 3 při vyjednáváních a Spojené království e, se zoufale snaží o obchodní dohodu s USA, která by, e, pře, e, která by pokryla těch 20 měsíců po Brexitu. A myslím si, že budeme narážet na protekcionistické extremistické síly ve Washingtonu. Nicméně e, je to e, součástí té dohody o zvláštní e, sféře anglo o té anglosféře, kdy bychom měli po Brexitu usilovat o větší orientaci na Ameriku. Eh, mě by zajímalo, jak bude možné, aby Spojené království mimo Evropskou unii, přestože chce podporovat jakožto třetí země jec a jak eh, bude eh, moci vyřešit to kvadraturu kruhu, pokud jde o sekundární sankce. To si myslím, že bude pro Londýn obrovské dilema. Děkuji paní Moody. Děkuji vám moc krát a děkuji za nesmírně zajímavé prezentace a za informace, které jste nám předali. Za prvé, já souhlasím s těmi komentáři, které tu už zazněly ohledně JCPOA eh, e a ohledně naší situace, ohledně podpory této dohody a o naše snahy, aby tato dohoda pokračovala a aby zůstaly zachovány mezinárodní závazky, v rámci nichž musíme dostat své odpovědnosti. To je naprosto zásadní. Vy jste se dotkli mimo jiné jednoho bodu a byla bych ráda, kdybyste to rozvedli. A to se týká těch kroků proti Iránu mimo JCPOA protože bez pochyby máme obavy z toho, co se v Iránu děje. Mám na mysli eh, lidi v Iránu i lidi od jinot samozřejmě. Máme tam britské občany ve vězení. To je jenom jeden důležitý příklad toho, co se děje. Pokud vím, tak probíhají určité diskuze o dodatečných sankcích které by byly uvaleny mimo je CPOA. Máli to nastat, jaký to bude mít vliv na pozici USA vůči JCPOA? To, že probíhají nějaké kroky v souvislosti s tím, co se děje interně v Iránu. Což ale nesouvisí s nukleární dohodou. Za druhé, i současné okolnosti a delikátní problémy s válkami v zastoupení, které se odehrávají v regionu. Tím navazuji na eh, Arneho, respektive na Knuta a na to, co říkal. Já můžu zopakovat jeho otázku. Začaly už nějaké regionální hovory? Mně z vašich poznámek nebylo příliš jasné, jak to je, jestli usilujete o nějakou novou JCPOA pro Saudskou Arábii, nebo jak to přesně je, e, co přesně předpokládáte v těchto vztazích. Já zůstanu u těchto dvou otázek, když dovolíte. Musíme toho e, prodiskutovat ještě hodně. Je to delikátní problematika. Samozřejmě teď je situace mnohem nebezpečnější, než když jsme s diskuzemi o JCPOA začali. Takže musíme zacházet e, se situací nesmírně opatrně. Děkuji paní Moody taky z Hadži Georgiou. Já vám také děkuji za skvělé prezentace. Mám dvě otázky. Jednu pro pana Adebára. Vy jste říkali, že do konce této dohody bude Irán jinou zemí. Nevím, jestli jsem tomu úplně porozuměl, takže bych to rád trošičku více analyzoval. A dvě otázky pro paní Eli Geranmajer. Vy jste říkala, že ekonomika v některých zemích bude negativně ovlivněna kvůli této dohodě. Jižní Korea a tak dále. To jsem taky plně nepochopil. A za druhé, zmínila jste taktiky, které pan Trump použil, když jednal s kongresem a že Evropská unie je musí pochopit nebo musí je vzít v úvahu co tím rozumíte. Děkuji. Děkuji. Auch ich möchte mich sehr herzlich für die gute Präsentation Děkuji, já bych chtěl moc krát poděkovat za eh, vynikající prezentaci. Já mám dvě otázky. Eh, jednak na to téma, o kterém už byla řeč několikrát. Jak Evropa zareaguje, pokud dojde na nejhorší případ, že, Evropská, eh, pardon, že USA odstoupí od dohody? V tom případě Eh, s tím budou souviset eh, eh, sekundární sankce pro evropské firmy. Předpokládám, že nebude možné v podstatných, podstatným částem těchto sekundárních sankcí zabránit. Už jsme zažili něco takového ve finančním sektoru. Naše firmy jsou tím pokryté. Otázka tedy je, opravdu si myslíte, že Evropa je dostatečně silná na to, aby eh, se postavila proti sekundárním sankcím USA. A má druhá otázka je, jak hodnotíte situaci zejména se Severní Koreou? Už dlouho existuje eh, dobrá spolupráce mezi Iránem a Severní Koreou. A pokud eh, my budeme požadovat eh, v nějaké smlouvě určité věci a Trump eh, prosadí, aby byl omezen raketový program Iránu, pomůže to opravdu, protože Irán má pořád ještě, jak si, jak si pořád ještě stojí jednou nohou v Severní Koreji a bude s, s ní moci spolupracovat. Děkuji moc krát. Když jste poslední z celé řady řečníků, tak většina otázek už nutně zazněla. Já jsem teď poslouchal pana Buchnera, který položil otázku na Severní Koreu. A já jsem se těšil, že ji položím já, že se na to ještě nikdo nezeptal. Ale něco na mě přece jenom zbylo. Ohledně severokorejské otázky, co pan Buchner nezmínil. Já položím tu otázku trochu jinak než pan Buchner. A sice, pokud eh, proběhnou nějaká vyjednávání mezi Trumpem a Kim Jong-unem, jak eh, to bude ovlivněno tím, co Trump udělá 12. května, přičemž ještě nevíme, co udělá. Ale pokud pohřbíje CPOA, tak jaký signál to vyšle do Severní Koreje? Jestliže Trump bude chtít vyjednávat o podobné dohodě, protože bude muset vzniknout nějaká podobná dohoda. Vzhledem k tomu, že ta témata spolu souvisejí, bude muset vzniknout podobná dohoda i se Severní Koreou. Tak a já se podívám, jestli ještě něco nezaznělo, jestli ještě nějaká otázka na mě zbyla, ale myslím si, že většina už tady byla. I e, pan Hadži George už se ptal i na to, co přesně myslíte tím, že e, Irán bude jiný než ten, který začal s vyjednáváním. Dobře, tak děkuji vám, to je ode mě všechno. Děkuji, takže teď mají slovo naši experti. Nevím, který z nich bude chtít začít. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji poslancům za to, že šli do hloubky všech těchto otázek. Já navážu na některé z nich, které byly přímo určeny mně, nebo které byly položeny otevřeně. A samozřejmě nechám prostor i kolegyni. První otázka ohledně různorodých zájmů členských států. Tuto otázku položil André Arne Líc. Vy víte lépe než já, jak se členské státy staví k tomu, jak pokračovat v současných politikách um, vůči Iránu. Byly zde mediální zprávy ohledně toho, že E3 chce zajít eh, dále v sankcích eh, vůči programu balistických střel v Iránu. To není nic nového. Bylo velmi obtížné zaujmout jednotné stanovisko k sankcím EU vůči Iránu v těch uplynulých 12 letech, které vedly k té dohodě z roku 2015. Takže to je součást té rozmanitosti evropského přístupu. Samozřejmě není tolik času rozmýšlet o těchto věcech, než zaujmeme stanovisko. Takže ten jeden prvek, který je zde důležitý, je, aby Evropská unie zaujala jednotné stanovisko. Nebude to tedy stanovisko E3, samozřejmě, ale musí to být jednotné stanovisko. Byly zmíněny regionální rozhovory. Ne, ty ještě nezačaly probíhat. Byl předložen návrh, jak jsem říkal, ze strany Iránu, který je připraven zahájit takováto jednání. Zatím se Saudská Arábie bránila zahájení jakýchkoliv těchto rozhovorů o regionální bezpečnosti. Takže otázka je, zda Evropská unie a jednotlivé členské státy mohou eh, zatlačit na Riad, aby zahájil tato jednání. V duchu evropského angažma patří principům EU usilujících o vícestranná řešení konfliktu, aby tedy tyto rozhovory byly zahájeny. Bylo by alespoň dobré reagovat na tu nabídku Iránu a zapojit se do této záležitosti. Také zde zazněla otázka, do jaké míry bude Irán jinou zemí řekněme v roce 2031, protože o tom vlastně hovoříme, když se podíváme na těch 15 let pokrytých JCPOA. Samozřejmě můžeme mít různá očekávání a naděje, ale já tady nechci hovořit o naději, já chci říci, jaká bude ta právní technická situace pro Irán, ta bude jiná, pokud bude JCPOA implementována tak, jak je myšleno, protože po 15 letech bude Irán požádan o ratifikaci dodatkového protokolu, který zatím platí jen dobrovolně. Ta ratifikace přídatného protokolu samozřejmě souvisí s tím, aby Spojené státy zahájily ten právní postup eh, ke zrušení sankcí, ke kterému se zavázali v rámci JCPOA. E to zatím není moc jisté, ale myšlenka JCPOA e je ta, že Irán nebude na konci této dohody ve stejné situaci jako před ní. Otázka na to, Pan Tanok už tady není, ale Ptal se na Saudskou Arábii, ano, ta je členem MPT, nesmí tedy vyrábět eh, jaderné zbraně, ale otevřeně řekla, že to udělá, že bude vyvíjet jadernou zbraň, pokud to udělá Irán. Upřímně je zde velmi málo členů MPT, kteří hovoří o té možnosti vyvíjet jadernou zbraň. Saudská Arábie by se musela stahnout, odstoupit z MPT stejně jako Severní Korea a čelila by stejným sankcím jako v současné době Severní Korea nebo jako svého času čelil Irán, když byl podezírán z toho, že vyvíjí jadernou zbraň, takže to by nebylo bráno na lehkou váhu. Rozhodně zde není žádný mechanismus, aby Saudská Arábie mohla získat jadernou zbraň v rámci MPT. Pak zde zazněla otázka, jak by reagovala Evropská unie. Zda by se mohla skutečně bránit sekundárním sankcím USA. My tady nehádáme, co je Evropská unie schopna udělat. My jsme se snažili poradit, jak by měla vypadat evropská pozice. Elise konkrétně vyjádřila k tomu, jak by Evropská unie mohla, kdyby zde byla jednotná pozice, řešit sekundární sankce. Ta otázka je jen částečně o tom, zda tyto pojistky budou účinné. Jde také o to, zda Evropská unie se bude ukazovat eh, jako někdo, kdo je ochotný jít určitým směrem ještě do toho 12. května je třeba té druhé straně ukázat rozhodnout pozici. A já bych eh, řekl, že bohužel toto rozhodné stanovisko tady ze strany EU chybí, pokud jde o to, co bude ochotná udělat v tom nejhorším případě. A konečně Nejde tedy jen o ten nejhorší případ, jde také o zaujetí stanoviska k těm širším záležitostem ohledně toho, jak by Evropská unie řešila širší regionální otázky spojené s bezpečností a další. Takže myšlenka balíčku nás napadne, když Evropská unie musí říct si, čeho by chtěla dosáhnout na základě svých zájmů. Děkuji. Děkuji. Eli? Děkuji. Já navážu na některé body, kterých se mých, můj kolega nedotknul, nebo možná k tomu ještě něco doplním. Pokud jde o evropské stanovisko k aktivitám, které nesouvisí s jadernou eh, záležitostí a Trumpovou taktikou. Já myslím, eh, že ta věc, která se odehrává kolem eh, možných nových sankcí, vůči Iránu, to se týká regionálních otázek a otázek eh, těch eh, balistických střel. Pokud je o ty sporné otázky s Iránem, tak eh, tam jsou rozdílné názory na to, jak je nejefektivněji vyřešit. Sankce nejsou vždycky řešením, abyste dosáhli výsledku, které chcete. Především u záležitostí, u kterých Irán tvrdí, že jsou velmi strategicky prioritní, jako například eh, jejich program balistických střel. Takže tam je požadován skutečně strategický přístup. Jak si rozdělíte ty problematické oblasti s Iránem, kde si myslíme, že skutečně mohou vyřešit sankce a myslím, že tam nejsou jednotné názory. Naše ekonomické páky pro Irán jsou v současné době poměrně omezené. Protože ten stupeň ekonomické integrace po jaderné dohodě rozhodně není takový, jako se očekávalo. Je to mnohem nižší než například v roce 2011, když jsme diskutovali o sankcích souvisejících s energetikou, které by byly mnohem dražší pro Irán. A myslím, že to navazuje na to, co jsem říkala o tom eh, opravdu velmi opatrném načasování našich kroků aby se maximalizovala politická páka, která je poměrně malá vůči Trumpově administrativě. Ti, kteří radí administrativě ve Washingtonu, říkají, že pokud budeme i nadále upevňovat svou pozici a rozšíříme toto jednání ještě po květnu. Pokud budeme podnikat tvrdé kroky nejen pokud jde o jadernou dohodu, ale i o další regionální otázky, tím by se vlastně Iránu znemožnilo postupovat v dodržování této dohody. Takže oni si vlastně myslí, že by tímto dotlačili Irán, aby se sám odklonil od této dohody. Tím by se vlastně maximalizoval stupeň nepředvídatelnosti kolem této dohody. My bychom tedy podnikli akce, které by indikovaly Iránu, že se Evropa chce odklonit od svých závazků. Naopak my potřebujeme ukázat Iránu, že my tu dohodu ctíme, ale že budeme také řešit ty problémy, které nesouvisí s jaderným programem. Takže to je ta otázka toho načasování, toho rozdělení jednotlivých kroků. A také Evropská unie si musí uvědomit, jak ty věci v současné době fungují. Já si nemyslím, že nikdo teď nemůže jistě říci, jak to vypadá, protože je zde velká nepředvídatelnost ve všech svých výš... návštěvách ve Spojených státech v posledních letech a lidé jsou opravdu zaskočeni tím, jak je současná administrativa nepředvídatelná, ať už jde o zahraniční politiku nebo o národní politiku. Takže než ukážeme karty, musíme se opravdu rozhodnout, jaké kroky chceme podniknout. Pokud jde o azijské ekonomiky, tak je dost transparentní, že Jižní Korea, Indie, Japonsko jednají s Iránem o velkých investičních dohodách, které probíhají a mají velký zájem na to, aby se deeskalovalo regionální napětí kolem nich. A velmi pozorně sledují to, co dělají Evropané a myslím, že by uvítali koordinaci s Evropany jako součást mezinárodní reakce na jakékoliv akce ze strany USA, které se, který chtějí stáhnout, odstoupit od té jaderné dohody. A jak si všude v tom stojí Spojené království? Spojené království je zatím ještě součástí 28, takže zatím má svůj hlas v diskuzích a má velký vliv v jednáních se Spojenými státy v současné době jako jeden z nejbližších spojenců Spojených států. A otázka toho, jak vypadá stanovisko Spojeného království, pokud jde o ty sekundární sankce USA, myslím si, že zatím ještě nebylo přijato rozhodnutí, ovšem je zde takový pocit, že bychom měli pracovat velmi úzce se, s Evropskou unii. Ale pokud jde o ty technické záležitosti, tak to, myslím, se musí ještě upřesnit. Pokud jde o regionální rozhovory, já předpokládám, vy jste specificky tedy zmiňovali Saudskou Arábii, ale probíhaly jisté regionální diskuze s Iránem ze strany Evropanů Bylo to tedy u příležitosti Měchovské bezpečnostní konference, kdy vlády Itálie, Itálie, Francie, Německa diskutovaly o regionální bezpečnosti v souvislosti s Jemenem. Takže ty diskuse probíhají a já myslím, že Evropané by se měli snažit zmírnit eskalaci v regionu. A Měli by se snažit eh, prezentovat alternativy, jak eh, zajistit eh, deeskalaci konfliktu, když se věci začínají zahřívat. A fakt, že Evropané hovoří o Washingtonu a Teheránu, Izraelu, Izraeli a Saudské Arábii, to přináší skutečnou přidanou hodnotu, abychom zde mohli nabídnout skutečný mechanismus na deeskalaci napětí. Další otázka, které se mohu dotknout, je Severní Korea. Na to jsou rozdílné názory, ale já bych řekla, že komunita pro jadernou bezpečnost říká, že pokud Trump odstoupí od této dohody, tak to opravdu ještě přileje olej do ohně, pokud jde o rozhovory se Severní Koreou. Pokud se něco takového stane, tak eh, jak si může Severní Korea myslet, eh, že se Spojené státy budou držet této dohody s nimi, pokud eh, zrovna podkopávají tu největší a nejdůležitější dohodu. Je to otázka globální bezpečnosti, měla by to být důležité pro Evropu. Když se vrátíme k té dynamice ve Washingtonu, tak existují skutečné obavy ohledně toho, zda tato administrativa, tato vláda má chuť a technické schopnosti zvládnout ty vysoce technické diskuze s Koreou, se Severní Koreou v okamžiku, kdy se odklání od dohody s Iránem. To jsou věci, o kterých bychom měli diskutovat. Děkuji. Tam ještě slovo dvěma posledním řečníkům, ale prosím, buďte velmi struční. Nejdříve Anna Gomeš a potom pan Líc. Uh, uh, Děkuji. Když AFET a Droha navštívili Irán ve nedávné době, ty naše výbory, bylo nám řečeno, získali jsme informace ohledně toho, že velká část těch důvodů, proč Iránci demonstrovali proti režimu na konci loňského roku a začátku letošního roku no, že tam šlo vlastně i o nespokojenost s ekonomickým řízením a zároveň s jejich vojenským zaangažováním v Syrii. Zároveň nám bylo řečeno, že to mělo závažné dopady interně na tento dopad. Izraelci bombardovali velice důležité iránské a zařízení v Syrii, zničili tato zařízení. Proto bych se ráda zeptala, do jaké míry to má dopad na Irán, na interní rozvoj v této zemi. A zároveň, jak na to reagují Iránci? Oni vždycky tvrdili, ano, my jsme oběti chemických zbraní použitých Sadámem, najednou Asad zneužívá chemické zbraně a oni podporují Asada v Syrii, čili jak, jakým způsobem toto interně řeší? aniž by došlo k nějakému potlačování názorů, které nesouhlasí s vládnoucí elitou. Děkujeme, pan Lee. Děkuji, děkuji. Mm, Mnichovská bezpečnostní konference, o tom jste se zmínila. Spojené státy nejsou pouze prezidentem. McMaster jednou řekl, že když se podíváme na tweety prezidenta, ovšem McMaster už již tam není, jak vidíme. Takže skutečně čas tam letí velice rychle ve Spojených státech. Pokud jde o Mnichovskou konferenci, Netanyahu o tom rovněž hovořil, pokud jde o hrozbu ze strany Iránu, proto bych rád poděkoval Aně za její otázku. Ano, samozřejmě, Irán hraje nesmírně složitou roli celém regionu. Pokud jde o Severní Koreu, to by mělo být jeden z našich hlavních argumentů. A i tam vidíme veliký pohyb. Kim navštívil Čínu, jak víme, když se podíváme na to, že tam dochází ke koncertům jihokorejců v Severní Koreji, účast na olympiádě a tak dále, čili věci se tam hýbou a my bychom opravdu měli skutečně tento argument ze strany EU neustále protlačovat. Pokud jde o Radu pro zahraniční záležitosti v pondělí. Bude to na programu? Nevím, zda tam vůbec budou všechny subjekty zastoupeny. Paní Mogherini by tam možná mohla rovněž vystoupit a říci, že skutečně eh, tato záležitost 12. května, že ji bereme nesmírně vážně a že se tím zabýváme. Další otázka se týká bankovního sektoru to je velice důležité, ale my zde máme v Evropském parlamentu i delegaci Iránců, kteří zdůraznili, samozřejmě to zaznělo i na Mnichovské konferenci, otázka environmentálních výzev tohoto regionu. Mohlo by tam dojít k, například, kdybychom se zmínili o těch písečných bouřích a podobně. Možná bychom o tom mohli hovořit, aby Iránce umožní, aby to umožnil Iráncům například eh, se zabývat i klimatickou diplomaci, voda, písek a tak dále, vzít všechny tyto záležitosti v potaz eh, a tak nějak to otevřít, mm, všechna tato témata. Děkujeme. Děkuji, děkuji za slovo. Já skutečně slibuji, že budu velice stručná. Velice zajímavě jste se zmínili o ostatních aktérech Azie, která by chtěla spolupracovat s EU, budovat i tyto vztahy a právě proto jsem eh, chtěla říci, nebo zeptat se i našich hostů, zda skutečně, kteří jsou zde s námi, zda opravdu dochází i na tomto poli k nějakým aktivitám, zda tam něco děje. Děkuji a na závěr vám dám slovo jen na pět minut, prosím. Right, I will try. Dobře, takže já se budu snažit opravdu velice stručně. Takže veřejné mínění v Iránu. Takové zemi jako Irán je opravdu nesmírně obtížné to nějak všechno zhodnotit, vycítit, ale to nejdůležitější nyní je, jakým způsobem lidé využívají sociální média, například platforma, která se nazývá Telegram, to je nesmírně populární platforma, pro, dochází tam eh, k rozsáhlé rozprávě, čili ano, naše možnosti jsou zde skutečně omezeny, ale ty titulky, které jsme viděli po protestech v Iránu. Vidíme, že jsou opravdu sociálně ekonomicky propojeny a to je zároveň spojeno i s politickou nespokojeností. A podle mého názoru dochází k určité veřejné rozpravě, která je nového charakteru. V posledních třech desetiletích jsme nic takového neviděli. Na úrovni komentátorů, novinářů, akademické sféry, čili skutečně začínají hovořit o tématech, která byla v minulosti tabu. Mnoho lidí vyšlo do ulic. Tradičně se například v této oblasti ne, toto nepovažovalo za ty nejdůležitější volební okrsky Islámské republiky, čili skutečně je to veliká výzva a proto vidíme i hodně rozpráv o naléhavých ekonomických reformách, které musí být rychle implementovány v Iránu. Samozřejmě, že iránský vedoucí představitelé budou muset, budou muset udělat obrovská důležitá rozhodnutí o cestě vpřed a o nějakém sdílení politické a ekonomické moci v zemi zároveň regionální zapojení Iránu v Syrii například, nebo v Libanonu, v jiných zemích celého regionu. To je skutečně součást všech těch sloganů, které jsme viděli na demonstracích a největší výzvou, která zde byla zdůrazněna, jsou ekonomické problémy. Narůstající nespokojenost s tím, že očekávání byla nesmírně vysoká ohledně eh, dohody o jaderném programu a najednou tato očekávání selhala, stroskotala, vláda musí na to nějakým způsobem reagovat. Klimatická diplomacie, regionální jednání. Já jsem pro tento typ dohod před dvěma týdny jsem v tomto regionu byla a zatímco Irán tvrdí, že je otevřen těmto jednáním, ostatní subjekty v regionu nejsou. Čili musí Irán nejprve udělat určité kroky, které by přiměli ostatní partnery v regionu mu důvěřovat a začít jednat. My z evropské strany můžeme pouze tlačit a nějakým způsobem podporovat jednotlivé subjekty v tomto úsilí. Bohužel tam vidím spíš snahu k eskalaci prozatím. A pokud jde o nějaké budování koalic, nevím, zda naši kolegové z SVČ zde jsou, pokud vím, tak tam probíhají určité aktivity, já to podporuji, pravidelné schůzky s kolegy z Jižní Koreji, Japonském probíhají, ale zatím asi nedošlo k nějakému kolektivnímu vyjednávání ohledně zapojení do mechanismu a procesu krizového plánování. Děkujeme, děkujeme a nyní pan Kornelius, děkuji, děkuji za slovo. Pouze tři stručné body. Severní Korea a poté interní záležitosti Iránu a postoj Evropy samozřejmě. Severní Korea. Všichni jste v místnosti a Eli samozřejmě se o tom zmínila, že i mezinárodní společenství se domnívá o tom, že rozsupování tohoto dílu pár týdnů před setkáním s Kimem není dobrou, eh, dobrým nápadem. Mnoho ale takových těch eh, zastánců tvrdé linie ve Spojených státech se domnívá, že právě toto by mělo Eh, nastat, protože je to nedostatečný díl. Irán podvádí, neplní povinnosti, čili tento tvrdý přístup k JCPO a, a k Iránu je základní podmínkou pro jednání se Severní Koreou. Tak si to aspoň někteří myslí. My s tím nesouhlasíme, ale bohužel zastánci tvrdé linie ve Washingtonu to prosazují. Irán, tam již se Eli o tom zmínila, ta diskuze je opravdu velice dynamická, živá, interně tam probíhá mnoho akcí v současné době a Evropané by měli být Um, aktivní v sociálních záležitostech, ekonomických, environmentálních záležitostech. Očekávání jsou vysoká, ta byla ovšem nastavena schválně takhle na vysoké úrovni, protože jsme se snažili o dosažení dohody opravdu se všemi subjekty v Iránu, pokud jde o JCPO a i mm, nejvyššího iránského vůdce a tak dále. A nyní je na naší straně, abychom něco udělali my. Evropská investiční banka, podpora eh, financí, které nejsou dominovány v americkém dolaru, toto všechno by mohlo znamenat eh, aktivity i na ekonomické straně, ale samozřejmě, že je důležité sledovat, co se děje v Iránu, protože je to společnost, která je skutečně hladová po větší otevřenosti a po spravedlivějším interním systému. A poslední věc, přístup EU. <clears throat> Jistě, pokud by pondělní rada pro zahraniční záležitosti, já zatím nemám nějaké konkrétní informace, ale pokud by se tomu mohli věnovat, bylo by to dobré. Občas stačí takové vysílání signálu, řekněme nějaká rezoluce ohledně toho, že se připravujeme pro nejhorší scénáře, připravujeme krizové plány že je to součást vyjednávání. To si myslím, že by prokázalo ostatním stranám, že to bereme vážně. Všechny ty naše závazky. A poslední věc, ta se vlastně vrací k Brexitu. Je zde slovo, kterému se říká kompart, implementilizace, což je opravdu nesmírně obtížné vůbec vyslovit. To je záležitost, která je nyní urgentnější než kdykoliv v minulosti. To bylo vlastně to vyjednávání v rámci uspořádání 3 plus 2. Pokud by zde byla dohoda, abychom teda ji dodrželi, ale zároveň měli nouzový plán v případě, že by tato dohoda selhala. My jsme o tom hovořili ve vztahu k e, k, ve velké, k Velké Británii, to znamená Velká Británie a celá 27 by měly spolupracovat v této oblasti v rámci e a Máme společné zájmy, ale i pokud jde o náš vztah k Iránu, to znamená, že bychom měli jaksi vytvořit takové oddělené oblasti, na které se dokážeme shodnout, pokud je o environmentální otázky, bezpečnostní otázky, ale zároveň být nesmírně tvrdí v oblastech, kde nesouhlasíme s Iránem, například to, že destabilizuje celý region. Toto Iránci od Evropy očekávají Ovšem, oni to sice nemu, nemusí eh, říci, ale myslím si, že to je právě postoj, který ostatní země si váží. Děkuji. Děkujeme oběma našim expertům za tyto informace, také poslancům, kteří se zúčastnili této rozpravy. Tím tento bod uzavřeme a vyměníme se za předsednickým stolem. So good morning from my side. I'm taking over. It's great to have so many of you. Děkuji, dobré ráno, já přebírám předsednictví, je skvělé, že je nás tu tolik. Asi to bude počasím, když je venku tak krásně, tak jste všichni tady. Za jiných okolností bych vás požádal, abyste si všichni sedli dopředu, abychom měli intimnější atmosféru, ale patrně ve výboru AFES to takto fungovat nemůže, takže já to nechám, jak to je. Bod číslo čtyři. Eh, Všeobecná a rozšířená dohoda mezi Evropskou unii a Evropským společenstvím atomové energie a členskými státy na jedné straně a republikou Arménie na druhé straně. Spravodajem této zprávy je pan Laszlo Tökeš a já mu nyní dám slovo. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, jakožto zpravodaj, ještě předtím, než představím svou zprávu, bych chtěl poděkovat za to, že Evropská unie a Arménie učinili takový pokrok ve svých bilaterálních vztazích, vzhledem k tomu, kolik výzev na této cestě bylo. Chtěl bych eh, letos připomenout, že eh, Arménie, eh, náš soused, bude letos připomínat 2008 let od založení hlavního města eh, Jerevanu, nejstaršího hlavního města v Evropě, které stále stojí navzdory složitým historickým těžkostem. Arménie se musí potýkat s dědictvím komunismu, se všemi jeho důsledky, včetně demografických výzev a ekonomických problémů. Nicméně je připravena k nutným reformám, které ji povedou k tomu, aby se stala svobodnou zemí, svobodnou evropskou zemí. Podepsání této dohody CEPA v listopadu 2017 nám proto skýtá rámec pro společnou spolupráci. Evropská unie ve vnějších vztazích klade priority na vztahy se svými sousedy na základě principů právního státu, demokracie a lidských práv. Proto posílení našich vztahů s Arménií v regionu, eh, kde dochází k neustálým historickým turbulencím, pro nás zůstává nejvyšší prioritou úzká spolupráce s Arménií, e, stejně jako s jejími sousedy, na základě důvěry a transparentnosti zůstává klíčem e, k prosperitě a e, slibné budoucnosti pro celý region. Je v našem zájmu, a v zájmu naší geopolitické strategie, abychom pokračovali v upevňování svazků s našimi sousedy. Jakožto zpravodaj bych vás chtěl ujistit o tom, že se vynasnažíme mít tento kontext na paměti, právě tak jako to, že je potřeba, abychom se postavili k regionálním výzvám neutrálně a nezaujatě. A e, doufám, že e, má kolegyně paní Nikolaj se přidrží stejného eh, neutrálního přístupu i u Azerbajdžánu. A po těchto slovech na úvod řeknu několik slov o zprávě samotné. Nejprve o politických aspektech a potom o ekonomických aspektech. Nejprve bych chtěl říci, že respektování zásadních hodnot základních práv právního státu a demokracie eh, představuje eh, to zásadní jádro, eh, na kterém bych chtěl, aby zpráva byla založena. Jakýkoliv další pokrok v našich vztazích bude záviset na obraně těchto hodnot. Naše arménští partneři projevili své odhodlání zavázat se těmto hodnotám a my doufáme, že toto bude pokračovat v rámci společně odsouhlasených priorit podepsaných v únoru 2018. Z tohoto důvodu se zpráva dotýká těchto otázek ve zvláštní sekci. Vnitrostátní reformy by měly pokračovat, zejména potom hladký přechod od prezidentského systému na parlamentní, jak tato zpráva zdůrazňuje. Občanská společnost musí i nadále hrát svou roli, kterou je podporovat boj proti korupci a být partnerem vládě a nabízet jí své expertní znalosti. Expertní znalosti. Pokud jde o náhorní Karabach, je e, zapotřebí, aby konflikt skončil a navrátil se mír. Zpráva zdůrazňuje, že Evropský parlament očekává smysluplné závazky k e, pokroku a snaze o vyřešení konfliktu. Chtěl bych znovu zdůraznit, že Evropská unie podporuje úsilí mezinárodního společenství v rámci Minské skupiny na základě tří dobře známých principů. Navrhujeme formulace o konfliktu, které by byly přijatelné pro obě strany a které se soustředí na potřebu nalézt řešení chápeme nebo víme, že podobný přístup byl zvolen ve zprávě o Azerbajdžánu. Nicméně nalézt trvalé řešení konfliktu bude možné jedině na základě politické odvahy a na základě dlouhodobé strategie lídrů Arménie i Azerbajdžánu. Za druhé, pokud jde o naši obchodní a ekonomickou spolupráci, zpráva zdůrazňuje, že doufáme, že dohoda CEPA přinese Arménii nové ekonomické příležitosti, respektive arménským občanům, kteří žijí v Arménii nebo se do Arménie vracejí. Zpráva také vítá v tomto ohledu prohloubení závazků VTO, jako je obchod se službami a práva duševního vlastnictví v souvislosti s transparentností a přístupem evropských produktů na trh. Zpráva se soustředí také na energetiku a ochranu životního prostředí, přičemž Jerevan stále ještě musí činit určité pokroky, vytvářet pracovní místa a snížit svou závislost na importu energie což by mohlo být možné prostřednictvím rozvoje alternativních zdrojů energie. Na základě našich eh, odborných znalostí v tomto zeleném sektoru eh, musíme eh, posilovat naši spolupráci v tomto odvětví. Zpráva také znovu připomíná, že Evropský parlament eh, žádal komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby nám eh, předala detailní písemnou zprávu o implementaci mezinárodních dohod, a to každých šest měsíců. Mělo by nám to pomoci s monitorováním procesu implementace. Těším se na vaše komentáře, vážení kolegové, na vaše návrhy a připomínky a děkuji vám za ně. Děkuji moc krát, pane Tekeši. A e, další má slovo stínový zpravodaj, pan Scholz. Prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. E, já bych chtěl velice poděkovat panu zpravodaji za jeho práci na návrhu zprávy a také e, pokud jde o celý postup implementace této smlouvy a e, vyhlídky na další perspektivy spolupráce mezi Evropskou unii a Armenií, tak já mohu za nás zdůraznit, že pokud jde o základní orientaci, tak souhlasíme se zpravodajem. Nicméně e, já e, podám několik pozměňovacích návrhů, které se týkají zejména zvláštního statutu tého dohody, Eh, je to tedy eh, dohoda ne o konkrétních rámcových podmínkách. Na druhou stranu eh, také tady jde o to, aby Arménie respektovala mezinárodní politiku, Posílí se spolupráce s Evropskou unii, ale zároveň je potřeba, aby Arménie měla možnost posilovat spolupráci v rámci euroazijského ekonomického prostoru z našeho pohledu eh, by se nám líbila ještě preciznější formulace eh, ohledně toho, jak budeme zacházet s konfliktem nebo potenciálním konfliktem o náhorní Karabach. Eh, tady si myslím, že podobně jako u požadavků, které klademe na Azerbajdžán, Eh, bychom měli i vůči Armenii eh, jasně dávat najevo, že eh, tady proběhla výměna názorů v parlamentu s arménským ministrem před několika týdny a my, jakožto Evropská unie, bychom měli silněji působit na to, aby byla vytvořena vzájemná udržitelná důvěra, která je nutným předpokladem eh, pro překonání té současné naprosté neústupnosti na obou stranách. Takže eh, na závěr eh, by bylo, by bylo potřeba zcela se zřeknout násilí a vytvořit trvalý mechanismus monitorování příměří a vést obě znepřátelené strany k odzbrojení a obou oboustranné zřeknutí se jakýchkoliv aktivit v konfliktním eh, regionu. Eh, jedině tak můžeme dospět eh, k nějakému definitivnímu vyřešení tohoto konfliktu. A ještě k ekonomickým aspektům. Považujeme za nutné, aby Arménie eh, mohla eh, usilovat o eh, užší ekonomickou integraci jak s Evropskou unii, tak aby mohla dále prosazovat své zájmy na ruském trhu, aby tam mohla zůstat přítomná. Tady musí mít možnost dosáhnout rovnováhy. A tyto závazky by tedy měly být pro Armenii možné, tak jako vůči nám. Možná ještě jeden bod, který, souhlas, který souvisí s tím následujícím bodem, kde budeme debatovat o OSN. Já si myslím, že bychom měli jasně říkat, že Arménie zatím pouze podepsala eh, dohodu a měla by ještě ratifikovat, pokud jde o eh, Mezinárodní soud tak jak to bylo dohodnuto eh, v rámci eh, Kampalského kambalského kompromisu v Ugandě v roce 2010. Eh, to si myslím, že by byl krok k posílení bilaterální zahraničně politické spolupráce. Děkuji vám a těším se na spolupráci se spravodajem a stínovými spravodají. Děkuji moc krát, pane Scholzi, a nyní pan Štětina. Thank you for the floor, Mr. Chair. Many thanks to Mr. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval panu Tekéšovi za jeho zprávu velice stručně. Jestli dovolíte, myslím si, že bychom měli potvrdit v tomto našem usnesení podporu Evropského parlamentu pro OPCM Minskou dohodu, která by měla pomoci řešit problém Národního Karabachu. To znamená, že by to bylo na základě principu 2009, to znamená nevyužívání síly a dodržení teritoriální integrity. Přesně tak, jak je to zmíněno i v našem usnesení o východním partnerství z 15. listopadu. 2017. Děkuji za vaši pozornost. Děkujeme, pane Štětino. Paní Claire je další. Thank you very much and uh, I'd like to add to the... Děkuji. Děkuji. A já, jestli dovolíte, pouze teda několik poznámek. Jednak, že samozřejmě vítáme tuto dohodu s Arménii a posílení svazků samozřejmě s touto zemí a všechno to, co to představuje v rámci SIPA. A nyní ty poznámky, které již zazněly ohledně nových ekonomických příležitostí, které jsou součástí CEPy a zároveň možnost maximalizovat tyto příležitosti, aby to nebylo pouze na papíře ale že je skutečně přetavíme v realitu, podpoříme rozvoj malých a středních podniků, opravdu takovou tu dynamickou ekonomiku, která by s tím měla jít v ruku v ruce. Dále by tato dohoda CETA měla zahrnovat, a to zde rovněž zaznělo, posílení demokracie a lidských práv v rámci celé této dohody. Zde souhlasím s panem zpravodajem ohledně zajištění toho, že tyto dvě oblasti budou rovněž plněny. Práva jednotlivců, například eh, ochrana eh, zdraví eh, při pra, v pracovních podmínkách a tak dále. Čili skutečně musíme zajistit to, aby se to týkalo celé společnosti, aby beneficienty byly samotní přímo lidé na místě. A poslední bod, o kterém se chci zmínit, je komunikace. To jsme viděli i u ostatních dohod. Zásadní je, aby nešlo pouze o nějakou rámcovou dohodu mezi našimi vládami Arménsko a EU e pozici, ale aby skutečně šlo o komunikaci mezi lidmi a to by mělo být ten základní benefit. To znamená, že musíme informovat o tom, že existuje tato dohoda a zároveň o jednotlivých benefitech a výhodách e, informovat postupně, jak se bude budovat tato dohoda, čili toto by měla být součást e, naší práce u všech dohod podobného typu. Děkuji. Děkujeme, paní Moody. Ještě někdo? Není tomu tak? Nebo ještě? A ještě, jestli dovolíte. Ano, když jsem hovořila o zdravé bezpečnosti při práci, tak samozřejmě i legislativa, která zajistí rovnost, tak to by mělo být zahrnuto do místní legislativy rovněž. Tyto podmínky děkujeme. Ještě jednou říká pan předseda. Asi si pamatujete, když jsme připravovali tuto zprávu že pan Edvard Nalbaldian, minister zahraničí Arménie, byl mezi námi v únoru v našem výboru. Možná si pamatujete, že veliká část této debaty se týkala regionálních eh, oblasti a ne eh, CEPA samotné. Pokud jde o konzistentnost našeho přístupu, rád bych poukázal na to, že naše práce na této zprávě probíhá paralelně se zprávou paní Nikolaje ohledně budoucnosti mezi EU a Azerbajdžánem. My naplánujeme schůzku stínových zpravodajů a hlasování o těchto třech textech na stejný den. Lhůta pro pozměňovací návrhy, připomínám, je zítra, to znamená 13. Eh, dubna v 11 hodin dopoledne. No a nyní se dostáváme k doporučení radě k 73. zasedání valného shromáždění OSN. Toto je taková možná nejproblematičtější část celého našeho dnešního jednání, protože já to musím prezentovat zde z tohoto místa předsedy, což je trošičku problém s protokolem, není to úplně nejvhodnější. Ovšem já skutečně se mohu pouze jedině přesunout na tu židli vedle která je prázdná a to takový veliký rozdíl zase nebude. Čili jako každoročně se máme možnost prezentovat stanoviska Evropského parlamentu jednak k OSN a k nejpálčivějším otázkám, kterým se OSN věnuje. Než, než se budu zabývat detaily naší zprávy, si dovolíte stručně jeden bod, který poukazuje na složitost výzev, které před námi stojí. Před dvěma dny a Rada bezpečnosti jednala o tom, co byl pravděpodobně chemický útok, kterému došlo v Syrii a jak reagovat eh, na, na tyto hrůzy. Podobně, jak jsme to dělali v minulosti, došlo k využití veta. Jedna supervelmoc to zablokovala, to znamená, že eh, došlo k hlasování proti tomuto návrhu, když Rusko a Spojené státy eh, spolu nesouhlasí, nikdy nedochází k žádnému pokroku a lidé trpí. Toto je bohužel mm, šílený dopad veta mechanismu, mechanismu, který by měl být reformován. Aktivně podporujeme generálního tajemníka v jeho reformním úsilí OSN, aby eh, došlo k určitému usměrnění této struktury v oblasti míru a bezpečnosti, který musí být zaměřenější, provozu schopnější, akčnější a zároveň podporujeme změny, které by mohly tento systém rozvoje OSN spoupit s prioritami pro rok 2030 a e, cíly udržitelnosti. My samozřejmě chceme posílit úsilí, pokud jde o změnu složení Rady bezpečnosti, aby lépe odrážela stávající svět, aby například tam stále místo měla i Evropská unie. My jsme letos nezmínili úplně všechny země, ve kterých eh, dochází ke konfliktu v letošním roce. To neznamená, že bychom se styděli je tam nějak zmínit nebo se báli, ale členové AFETu se věnovali této problematice poslední 12 měsíců a bohužel e, většina zemí, o kterých jsme informovali u 72. zasedání válného shromáždění OSN, většiny nedošlo prozatím k mírovému řešení konfliktu. Pokud jde o válečné problémy, ty jsou spojeny s sexuálním násilím, s násilňováním, jež je využíváno jakožto zbraně a rovněž představuje válečný zločin. Proto žádáme o posílení ochrany žen a dívek v konfliktních zónách. A pokud jde o zbraně hromadného ničení a nešíření těchto zbraní, podporujeme všechny aktivity OSN a podporujeme zároveň plnou implementaci dohody o e, zbraních a podporujeme úsilí e, všech EU zemí v ratifikaci ATT dohody. Pokud je o lidská práva, jsme zneklidněni zmenšováním prostoru pro veřejnou společnost eh, ve světě, protože lidská práva jsou mm, vzájemně propojená a nedělitelná. Když o nich hovoříme, tak eh, globální kompakt o uprchlících, to je něco, co skutečně velice silně podporujeme a připomínám mezinárodní společenství potřebu dostatečné finanční podpory pro UNHCR, tak aby tato organizace OSN mohla plně chránit práva uprchlíků ve světě. A v neposlední řadě podporujeme pařížskou dohodu a potřebu její globální implementace. Těším se na doporučení ze strany stěnových zpravodajů a pokud jde o lhůtu eh, pro předkládání pozměňovacích návrhů, je to 25. dubna. Děkuji, říká pan předseda. Nyní vidím, že se přihlásilo několik kolegů do diskuse. Pan Tékeš bude prvním. Ten vystupuje za pana Kovačeva. Ano, pan Kovačev mě požádal, abych přečetl jeho prezentaci k tomuto bodu. Já jsem zpravodajem předchozích dvou zpráv, byl jsem zpravodajem předchozích dvou zpráv eh, ohledně valného shromáždění OSN a proto bych rád poděkoval panu Freudovi za tento stručný, velice jasný text, který zahrnul mnoho kompromisů. Tento návrh eh, neobsahuje konkrétní názvy zemí, proto bychom byli rádi, kdyby zpravodaj um, objasnil cíl závěrečného textu a zda teda ty doporučení konkrétní pro jednotlivé země budou zahrnuty v rámci pozměňovacího návrhu. Děkujeme panu Freudovi za to, že po, podporuje komplexní reformu systému OSN, včetně reformy Rady bezpečnosti OSN a že se o tom zmiňuje v rámci první kapitoly této zprávy. Tato reforma musí být založena na jasném, silném koncenzu podpory revitalizace práce válného shromáždění a zlepšené koordinaci a koherenci kroků či činností všech evropských institucí. Podobně jako v předchozích letech, EPP by u této zprávy ráda zdůraznila jasně to, že veškerá lidská práva dohodnutá v rámci konvencí OSN jsou nedělitelná, eh, vzájemně podmíněná a propojená a že respektování těchto lidských práv musí být vymáháno. V tomto ohledu jsme přesvědčeni o tom, že zde chybí důležitá část kapitole lidská práva, demokracie a právní stát. Především jde o svobodu náboženského vyznání. My budeme nadále podporovat svobodu náboženství, svobodu um, vyznání a zároveň je důležitá kapitola která zde chybí, která se týká terorismu. A zároveň odpovědnost RTP chránit. Toto je kapitola, která je rovněž důležitá a která zde chybí. Pro EPP je zásadní zopakovat eh, náš absolutní odpor boj proti terorismu a snahu bojovat a vymítit teroristické organizace. To je pro nás zásadní, především pokud jde o boj proti ISIS a Dae, o ISIS, teda Daesh. A pokud jde o definici tzv. klimatických uprchlíků, klimatických migrantů, EPP to nepovažuje za záležitost, kterou bychom se měli vypíchnout. Pro nás by to bylo obtížné. Eh, pokud jde o kapitolu ohledně míru a bezpečnosti, zmiňuje se zde Africká unie, ale ne jiné regionální či podregionální organizace. Závěrem, jak jsem se již o tom zmínil, tento návrh představuje velice kvalitní základ pro kompromisy a kvalitní závěrečný text, o kterém budeme hlasovat na plenárce později v letošním roce. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Tekéši. Já se k těm otázkám samozřejmě vrátím na konci eh, naší debaty. A nyní pan Scholz, který je stínově zpravodajem, nebo, nebo paní kolegyně, nebo kdo teda vystoupí. Takže prosím, dáma, dáma má přednost. Nebo ne? Tak dobře, pane předsedo, požádali mě, abych já vystoupil jako první. Rád bych vám poděkoval za návrh této zprávy. Myslím si, že to opravdu představovalo obrovskou výzvu a souhlasím s vámi v tom, že to ta mm, dynamika, kterou bychom chtěli udržet eh, v našem návrhu, Evropského parlamentu, který se týká 73. zasedání válného shromáždění OSN, musí v sobě zároveň zahrnovat mezinárodní situaci, která je charakterizována dalšími riziky válečných konfliktů, nejenom regionální, ale i globální dimenze. Proto navrhuji, abychom se snažili propojit tyto výzvy a to s tou největší úlohou, kterou má před sebou OSN, a to je dodržení eh, rozvojové agendy pro rok 2030, což znamená, že nám zůstává pouze 12 let na to, abychom splnili eh, těch zbývajících 17 cílů této agendy. Takže konkrétně popsat to, jakým směrem by Evropská unie a do jaké míry by mohla aktivně přispět plnění těchto cílů. Toto je ta zásadní otázka. Souhlasím s vámi ohledně kapitoly míru a bezpečnosti. Otázka žen, dívek, bezpečnosti, prevence konfliktů, všechny nástroje, které má OSN v této bezpečnostní agendě. A dále je to otázka odzbrojení, ochrana, posílení a rozvoj lidských práv, demokracie a právního státu a zároveň vzít v potaz naše povinnosti a příležitosti ohledně globálního paktu pro migranty a uprchlíky. Zde očekáváme konkrétní aktivity i na straně Evropské unie, klimatické výzvy, klimatická diplomacie a zároveň musíme vzít v potaz to, že bychom měli věnovat určitou část této zprávy i ekonomickému rozvoji a schopnosti členských států OSN. Vytvořit eh, dlouhodobý ekonomický rozvoj tím, že posílíme mezinárodní spolupráci a využívání všech stávajících nástrojů odpovědnějším a vhodnějším způsobem. Rádi bychom s vámi spolupracovali na tomto poli, dále rozšířili tuto zprávu, posílili ji v určitých oblastech a proto nás těší možnost spolupráce právě v těch směrech, o kterých jsem se zmínil. A věřím, že se nám povede eh, vytvořit velice kvalitní návrh. Děkujeme Ehm, pane Šolci, ani paní Lochbiller. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkujeme vám, pane zpravodaj. Toto je opravdu kvalitní zpráva, poukazuje na nejrelevantnější záležitosti. Zdůrazňujeme samozřejmě to další zasedání na zhromáždění OSN. Pokud jde o naše návrhy, my jsme připraveni se zmínit i o hrozbách, eh, která terorismu v současné době a zároveň mm, naši, vyjádřit naši podporu multilaterálnímu systému. Rádi bychom zúraznili to, že EU musí vystupovat na těchto fórech jedním hlasem. V minulosti posledním roce jsme viděli nedostatečnou jednotu členských států, což EU oslabuje v našem vystupování na půdě OSN. My předložíme pozměňovací práva, které zdůrazní lidská práva jakožto třetí pilíř eh, charty OSN a rezilienci státu. Dánský institut v tomto ohledu jasně řekl, že 90 udržitelných cílů je propojeno s pokrokem v oblasti lidský, lidských práv, což zdůrazňuje lidská práva v rámci platformy OSN. Zároveň navrhujeme určitou podkapitolu ohledně udržitelného rozvoje. Je to jedna z oblastí, která je spochybňována určitými vládami. Proto doufáme, a podobně, jak se o tom zmínil pan Scholz, že je zásadní zopakovat eh, naše závazky v dosažení agendy pro rok 2030. Předložíme pozměňovací návrh, pokud jde o mm, mladé lidi, bezpečnost a mír. Toto je nová iniciativa generální tajemníka OSN. Snaží se zapojit mladé hlasy do oblasti prevence a budování míru. A další pozměňovací návrh se bude týkat iniciativy ve environmentálních právech. Toto vítáme. My skutečně věříme, že to podpoří vaši zprávu, když tam tato kapitola bude. A potom je to Rada bezpečnosti OSN. A teď se zmíníme i o různých regionech, ve kterých hraje OSN roli jakožto mírotvůrce a budovatel mírového soužití. Čili toto jsou návrhy, které předložíme a těšíme se na spolupráci. Děkuji a nyní paní Moody. Děkuji. Přesně jako bych od vás očekávala, to je skutečně skvělá práce, na kterou můžeme navázat. Chci reagovat na pár bodů ve zprávě. Vy jste ve svém úvodním vystoupení říkal, že je jasné, že musí proběhnout reforma používání VETA, pokud chceme, aby Rada bezpečnosti OSN fungovala efektivně vzhledem k výzvám, kterým globálně čelíme. Za druhé, velmi vítám fakt, že ve zprávě přikládáte velký význam roli žen v napravování konfliktu a rekonstrukci po konfliktech. Já předložím pozměňovací návrhy, abych ještě posílila ten bod o přímém zapojení žen do mírových procesů. A existují důkazy ohledně dlouhodobého dopadu a udržitelnosti mírových procesů, do kterých byly zapojeny ženy. Když se dívám na tu část eh, o nešíření a na ty tři odstavce, které tam máte, ve světle událostí ve Spojeném království a možná i v Sýrii bychom možná měli být specifičtější o používání chemických zbraní, aby to tam bylo tedy výslovně zahrnuto do tohoto bodu ohledně odzbrojení. A dále v návaznosti na debatu, zda bychom měli mít také odkaz na JCPOA. Zda by to tam mělo být zahrnuto do zprávy. A také bych eh, ráda podpořila stejně jako ostatní ten poslední bod eh, AB, pokud jde o to, že chceme podpořit debatu o tom, jaká by měla být právní definice klimatického uprchlíka. To si myslím, že je velmi důležité. To je bod, eh, kterým se musíme v této zprávě také zabývat. Děkuji. Děkuji. A Předseda teď dává slovo zpravodaji, aby řekl pár slov závěrem. Já jsem eh, velmi vděčný za ty blahopřejné poznámky, které jste tady pronesli. I když jste se ve zprávě vyhnuli celé řadě věcí, ale tak to prostě je. Většina z vás asi ví, že jsme byli velmi omezeni prostorem. To je prostě bod číslo jedna. Kdybyste viděli tu původní zprávu, kterou jsme napsali, ta byla třikrát delší a obsahovala většinu těch výhrad, které jste tady teď jmenovali. Byly tam vyjmenovány země. Problém je, že když zmíníte čtyři nebo pět zemí, tak někdo přijde a řekne, proč jste nejmenovali zemi číslo 6 a zemi číslo 7. Takže proto jsme to vynechali, ale byla to také otázka prostoru. Ale také proto, že jsme věděli, že v pozměňovacích návrzích máte šanci vybrat si všechny ty země, které tam chcete mít zmíněny. V závěrečné zprávě. To se samozřejmě také týká boje proti terorismu, který je v každé zprávě, ale my jsme to tady letos vynechali znovu kvůli tomu, že prostě něco jsme museli vyškrtnout. Paní Mudy, vy jste říkala, že ženy v mírových procesech jsou velmi důležité. Já s vámi plně souhlasím a vzhledem k tomu, že jsme měli už předtím tuto konverzaci o JCPOA, iránské nukleové, tedy jaderné dohodě, tak eh, ženy se hrály důležitou roli při psaní této dohody, jak víme, jak na straně evropské, tak i na straně více mezinárodní. Jsem tedy rád, že tam vložíte jistá silná slova k této věci. Znovu vám děkuji za živou diskuzi. A chci vám připomenout, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je duben 25. Co máme dál? Aha. Další schůze je neveřejná, což asi nebude velký rozdíl, pokud jde o počet lidí, ale možná bych rád všechny poslance Evropského parlamentu požádal, aby byli přítomni a všichni ostatní, aby prosím opustili místnost.